Envy, který je kompetentním výborem v tomto ohledu. A nyní zahájíme hlasování. Je to zpráva paní Luňáček, dohoda o stabilizaci a přidružení Evropské unie Kosova. Je to jedno hlasování. Hlasujeme jmenovitě. Zahájuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále je to jmenování členů vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu. Navrhuje to konference předsedu, já jsem neobdržel žádné pozměňovací návrhy, které by se týkaly tohoto návrhu. To znamená, že to považujeme za schválený návrh. A nyní to je další bod dohody o přidružení, prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s Gruzií, Moldávii a Ukrajinou. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Devítka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 26. S ústním pozměňovacím návrhem pana Galera. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Poté, co Konečně v Moldavsku se ujela úřadu nová vláda. Jsme museli text aktualizovat a proto jsem v souladu s kolegou Fleckensteinem eh, socialistické frakce takto učinil. A když se podíváte na svůj hlasovací seznam, tak vidíte ten text, ten začíná s vytvoření nové vlády po eh, všech těch eh, snahách vytvořit vládu a e, skončí to tam, že se snažíme posílit politickou stabilitu v této zemi a zajistit e, e, úspěšné reformy a že doufáme, že tato nová vláda přinese hmatatelné výsledky. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, pane Gálere. Je někdo proti tomuto návrhu pana Gálera? Takže budeme o 26. hlasovat, tak jak byla pozměněná ústně, kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato. 11. pro, proti, zdrželi se přijato. Omlouvám se, říká pan předseda, to. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme to. Ne, ne, do, klidně to můžeme, můžeme to ověřit.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 Dvanáctka. Dobře, ověříme. Ověříme třetí část 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvanáctka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Třináctka pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtenáctka. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmnáctka pro, proti, Omlouvám se, říká pan předseda, samozřejmě hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Ústní pozměňovací návrh od pana Fleckensteina. Prosím, máte slovo. Äh, Pane předsedo, navrhujeme tyto změnu. Bereme na vědomí následující nizozemské a poté teda um, jsou tam záležitosti o eh, to znamená především tam bude v angličtině takes note of, to znamená, že bereme na vědomí. Děkujeme. Je někdo proti tomuto návrhu? Ptá se pan předseda. 40 lidí? Máme 40? Ne. Ne, není vám 40, takže budeme hlasovat. 44. Tak, jak byla ústně pozměněna. Hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Jednička. Ano, prosím. Nějak, nějaká procedurální poznámka? Ano, vážený Pane předsedo, my jsme měli více než 40 lidí, kteří byli proti. Více než 40 lidí, špatně jste to spočítal. Chceme, abyste to ještě jednou ověřil. Děkuji, děkuji. Jednička, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka. Hlasujeme po jménech, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyři. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní usnesení jako celek. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. to bylo jasné. To bylo skutečně jasné. A nyní se dostáváme k doložce o vzájemné obraně v souladu článkem 42 smlouvy. Jednička. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Sedmička, pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaté. Osmička. Hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Jedenáctka. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Hlasovali všichni. Pání. Přijato. Dvanáctka. Po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmnáctka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Osmnáctka. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení H ve třech částech. První část hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Opět jmenovitě hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení I Původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Jmenovité hlasování o celém usnesení hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. A tím se dostáváme k prioritám EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 29. ve dvou částech. První část, Kdo je pro? Osmnáctka Dobře, takže ověříme ještě hlasování k dvojce, která se týká od, odstavce 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. proti 320, když nezvedáte dostatečně ruce, tak my samozřejmě to nevidíme úplně jasně. Tak a nyní první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. 38. První část. Hlasujeme jmenovitě. Omlouvám se, říká pan předseda. Ne, je to 31. Takže 31. Tři části. První část. Prosím, zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Přijato. Třetí část. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 32. První část. Zvedněte ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 34. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. A teď se dostáváme k 38. Dvě části. První část. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 45 ve dvou částech. První část. Hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 46. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. 86. Jmenovité hlasování. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijata. 89. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení H. Návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď se dostáváme k zprávě paní kolegyně Geriger Norenberg. Činnost petičního výboru v průběhu roku 2014. Návrh 11 ve dvou částech. Zvednutím ruky, kdo je pro první část. Proti. Zdržel se přijato ale raději to zkontrolujeme, protože ne všichni zvedáte ruce, takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část rukou, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se, řekl bych zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 5 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto druhá část. Milí kolegové, podívejte, pokud nebudete zvedat ruce, tak nemá smysl hlasovat zvednutím ruky. Tak dobře, kontrolujeme první část, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Druhá část. A prosím, zvedejte ruce, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 5. Dobře, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování, je to druhá část, odstavec 5 původní text. Ale když nebudete zvedat ruce, tak eh, to víte, to je těžké. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže teď návrh 5. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 6. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Odstavec 8. Kdo je pro? proti a omlouvám se, je to pozměňovací návrh 6 zvednutím ruky, říká pan předseda, Grepro. proti, zdržel se. To musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 9 ve dvou částech vednutím ruky. Kdo je pro první část? Proti. Zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Jmenovité hlasování odstavce 12. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 21 ve dvou částech, obě jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 23 ve dvou částech obě jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 24 ve dvou částech, obě jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato.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 ale musíte zvedat ruce, připomínám, takže raději zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 2, to je po bodu odůvodnění K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro?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 Konec hlasování přijato. A casa. Teď začneme s vysvětlováním hlasování, milí kolegové. Podle pořadu jednání začneme dohodou o stabilizaci a přidružení EU Kosovo. To je doporučení Ulrike Luňáček. Jako první, kdo bude vysvětlovat, je paní Morvaj. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že je neúctivé začít vysvětlovat v takovýchto podmínkách. Nezlobte se, to je neúctivé.